Mes chers collègues, la séance est ouverte. kolegové, naše zasedání. Je demande à... Prosím všechny členy eh, výboru, aby se posadili. Viděli jste program. Nemáte-li žádné námitky, budeme považovat tento pořad jednání za schválený. A nyní poznámka k dnešní eh, organizaci naší práce. Jistě si vzpomínáte, že do 10 hodin máme zasedání výboru TAXE. Budeme pokračovat v rozpravě o návrhu zprávy naší zpravodajky, naší zpravodajů Elizy Ferreiry a Michela Tojera a stínových zpravodajů. Oni eh, se již sešli během týdne a nyní je užitečné si věci trošku zrekapitulovat, eh, co vzešlo z jejich eh, jednání a jak pokračila jejich společná práce. Oproti tomu, co jsme rozhodli minulý týden, z rozhodnutí konference předsedů, což bylo potvrzeno včera plenárním zasedáním při hlasování, eh, bylo tedy rozhodnuto, že v 10 hodin v rámci eh, plenárky se zorganizuje hlasování, velmi důležité hlasování o návrzích Evropské komise eh, týkající se migrační krize. Bylo dohodnuto v souhlasu s předsedou Gualtierem a také e, s předsedou parlamentu, že v 10 hodin přerušíme na čtvrt hodiny naše zasedání pouze přejdeme tady přes chodbu, dostavíme se na plenární zasedání, zúčastníme se hlasování, které by mělo být velmi rychlé, je tam jenom několik málo pozněvacích návrhů a hned poté se vrátíme zpět, abychom začali eh, slyšení předsedy Junckera a komisaře Moskoviciho v 10 hodin 15 minut. Čili nikoli, jak se původně plánovalo v 10, ale až v 10 hodin 15. Doufám, že naše hosty přesvědčím, aby o tu čtvrt hodinu prodloužili jednání, abychom měli k dispozici hodinu a půl na diskusi, tak jak bylo původně plánováno. A to bude na společném zasedání výboru TAX a e, ECON a poté ještě stále ve společném zasedání obou výborů vyslechneme paní komisařku Festagerovou. Ji také poprosím, aby o čtvrt hodiny posunula své slyšení, takže eh, budeme mít kompletní eh, program s tímto posunutím. Chtěl bych eh, přivítat skupinu návštěvníků, pakliže ta skupina tady už je. Je to na pozvání Hermana Winklera. Jde o členy regionálního parlamentu, tedy spolkové země Sasko ze strany CDU. Jsou tady již? Ne, zdá se, že ještě ne. Tak já je eh, přivítám, až se dostaví. A teď už bez dalších průtahů, protože začínáme mít malinké spoždění, dávám slovo zpravodajce Požádám oba zpravodaje, aby hovořili maximálně pět minut a pak každý stínový zpravodaj bude mít eh, tři minuty. Prosím, Elizu. Děkuji, pane předsedo. Nechtěla bych eh, opakovat to, co už jsem vám řekla při eh, předkládání tohleto zprávy 7. září. Proto se soustředím na tři nebo čtyři body. Za prvé, Podle mého názoru stojí Evropský parlament před nutností konkretizovat to, co od nás občané očekávají, zejména v oblasti daňové. Já už jsem to řekla dříve a opakuji to i nyní. Parlament podle svých povinností vyplývající z institucionálních ustanovení se musí zabývat fiskálními otázkami, protože naši občané nemohou přijmout to, aby fiskální zátěž byla eh, uvalena na jednotlivé občany a na malé a střední podniky, zatímco velké nadnárodní podniky eh, úspěšně se povinnosti platit daně vyhýbají. Členské státy žádají od občanů, aby eh, v rámci jednotné měny přinášely různé oběti. Je tedy velmi těžké vysvětlit občanům, proč Eh, právě občané nesou tak velké daňové břemeno, zatímco nadnárodní společnosti eh, se eh, placení daní vyhýbají, obcházejí ho. Je tady závažný politický problém a parlament musí zcela jasně zaujmout stanovisko a musí v tomto projektu pokročit, aby byl projekt Eh, spravedlivý a eh, kredibilní pro všechny občany. To je také eh, naší povinností. Při intenzivní spolupráci v duchu <clears throat> otevřenosti děkuji tímto svému spolu zpravodajovi Michailovi Tojerovi. Jsme podle mého názoru dospěli k vyváženému textu. Především bych chtěla požádat kolegy, aby se soustředili na to podstatné v tomto sdělení, aby Myslím si, že je to dostatečně otevřené, dostatečně široké, je to dostatečný společný závazek, který by nutil radu, aby přijala správné a potřebné rozhodnutí v daňové oblasti v EU. Druhý bod, který chci zdůraznit, je tento. Jde o Eh, respektování parlamentu v meziinstitucionálních vztazích. Náš eh, předseda rozhodl, v věci žádosti eh, vůči nadnárodním společnostem, které mají reputaci, že eh, mají sociální přístup. Nicméně se ukázalo, že tyto nadnárodní společnosti nereagovaly na naše vyzvání. Obrácíme se tedy eh, na i členské státy a na další partnery. My jsme nedostali všechny informace, eh, které údajně měly být důvěrné. Problém důvěrnosti informací není ovšem přijatelný v této případě. Jde o daňové otázky, o fiskální otázky zásadně důležité pro naše občany a proto je nutné, aby příslušní zástupci, volení zástupci eh, občanů měli přístup k takovýmto informacím, byť i byly důvěrné. Eh, Nyní bychom měli překročit ke schválení tohoto textu. Já alespoň doufám, že ho schválíme. Nemůžeme zůstat s rukama v klíně, musíme vykonávat politický tlak i zde v této fiskální oblasti v rámci EU. Nadnárodní společnosti, které odmítly přijít do našeho výboru. To je například Amazon, Barclays Bank, Coca-Cola, Facebook, Fiat, Chrysler, Google, IKEA, McDonald's, Philip Morris, Walmart, Walt Disney Company, Anheuser-Busch a podobně. Jsou to velké nadnárodní společnosti, které odmítly naše pozvání. Jiné podniky ale pozvání přijaly, například Airbus, BNP Paribas e a Total. Je třeba, aby všechny nadnárodní společnosti souhlasili s tím, že se dostaví do našeho výboru a poskytli nám informace, které budeme požadovat. Tyto podniky musí informovat i nás. Náš výbor tedy musí vyvíjet určitý tlak i na Evropskou komisi, na členské státy a na radu, aby eh, vzájemné respektování bylo pravidlem, které by platilo v našich stazích a abychom mohli pokračovat ve své práci. Politický tlak musí být neustálý, tak, aby bylo možné nastolit spravedlivé vztahy eh, na vnitřním trhu. Prosím, pana Tojra. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, eh, když se ohledneme na tu cestu, kterou jsme už urazili, eh, naráželi jsme na obtíže, byla to kamenitá cesta, zejména na začátku Eh, když jsme byli ve stádiu iniciativní zprávy eh, s kolegou Messerschmittem, eh, chtěli jsme navštívit více než jednu zemi, nejenom Lucembursko. Pamatujete si, jak jsem od začátku i písemně navrhoval návštěvu v Velké Británii, Nizozemí, Belgii a Švýcarsku. Já bych chtěl poděkovat panu předsedovi a kolegům eh, za to, kolik práce vykonali. Byla to obrovská práce a potvrdilo se od expertů, od kolegů z jiných parlamentů, že eh, některé země zcela eh, vědomně upravovali daňové režimy, aby přilákali firmy. A Existují taky eh, různá eh, zadní vrátka a mezery, eh, kudy mohou daně unikat. Je tady otázka politické zodpovědnosti. Vznikly tyto mezery náhodou jako vedlejší produkt, protože všichni měli, měli v, v Merku zejména národní zájmy a nevnímali širší kontext Možná, že právě tou kombinací e, rozdílů mezi e, daňovými systémy členských zemí a s pomocí e, dobrých poradenských firm se podařilo snížit daňovou zátěž některým velkým koncernům pod 1%, nebo toto bylo konáno zcela vědomně, eh, že tedy se, by se dalo říct, eh, že tento systém možná byl vědomně a se značnou námahou zneužit a pokřiven. Eh, tak my jsme dostali mnoho odpovědí a mm, snad dostaneme i další. Já jsem si od začátku domníval, že eh, bychom měli žádat všechny dokumenty, které eh, kolegové považují za potřebné a eh, že je třeba, aby jiné instituce prostě dávaly k dispozici. A prostě není možné, aby některé jiné evropské instituce, například Evropská komise, měla k dispozici podklady, které nehodlají ukázat, nehodlají eh, vydat eh, demokraticky zvolenému Evropskému parlamentu. Jak můžeme vykonávat demokratickou kontrolu, když nemůžeme ani nahlížet do eh, aktů? Na tom jsme se zhodli napříč frakcemi a také jsme to vyjádřili na zasedání koordinátoru, také našemu předsedovi výboru a e, žádáme tedy, abychom, e, aby nám byl poskytnut e, vhled do těchto aktů. Práce našeho výboru musí pokračovat. Neznamená to, že bychom měli tu zprávu odkládat, to ne, to je třeba dotáhnout do konce, aby byl ten tlak udržen a teď právě je vhodný okamžik, abychom to zprávu vydali. Zdržování nic neřeší. A ještě možná jedna věta eh, k tomu, jak se stavět ke mezinárodním koncernům. Já vnímám jako obrovské pohrdání eh, voleným parlamentem, jestliže mezinárodní eh, koncerny se snaží vyjmout veřejně diskuse Eh, témata, která zajímají občany. A vyhýbají se eh, fórum, eh, kde se má právě hovořit o daňové politice, například našemu výboru, jako třeba IKEA. Já opakuji, že takovéto firmy by měly být, měly být na černé listině a neměly být připuštěny sem do parlamentu. Děkuji. V této věci po vyjádření zpravodaj, zpravodaje chci informovat komisi, že po rozhodnutí komise na posledním jednání koordinátorů jsem napsal dopis, jehož kopii dostanete předsedovi parlamentu, abych požádal o to, aby akreditační oprávnění pro vstup do eh, parlamentu pro zástupce firm, které neodpověděly na naše pozvání, byly tedy odňaty. A to je rozhodnutí předsedy parlamentu a nepochybuji o tom, že nás parlament vyslyší. Kromě toho koordinátoři si přáli, abychom upozornili eh, výbor pro ústavně právní otázky pokud jde o meziinstitucionální dohodu mezi parlamentem a Evropskou komisí o registru lobbystů, aby předpokládali sankce, které zatím nejsou předpokládány pro případy, kdy zástupci podniků či jiných organizací nebo jednotlivé osobnosti, které jsou předvolány před orgán oprávněný Evropského parlamentu, nepřijdou na toto pozvání, tak eh, vás budu informovat o dalších krocích v návaznosti na tyto žádosti. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům Danuta Hübner za EPP na tři minuty. Děkuji, Ala. Chtěla bych podpořit politické tedy kroky, které jste vyjádřil vy a oba zpravodajové. My se blížíme ke chvíli, kdybychom měli skutečně zvážit význam e, získání široké většiny v parlamentu pro naši zprávu. To je velmi důležité pro důvěryhodnost e, práce našeho výboru. A chtěla bych zmínit dvě nebo tři obsahové otázky, což se mi nepovedlo během naší první výměny ve výboru taxe a chci začít průhledností, což je základní prvek naší mise. Na tom jsme se všichni shodli. Chtěla bych také říci, že pro nás je nejdůležitější mít eh, inteligentní transparentnost, protože je třeba vidět, že tu transparentnost, kterou nabízíme, eh, eh, neposune, optimaliz- neposune optimalizaci dále. A nemáme skutečně chuť na dalekosáhlou harmonizaci eh, v oblasti zdanění. Musíme také eh, skrze transparentnost poskytnout to, čeho nemůžeme dosáhnout díky nedostatku chuti k eh, dalekosáhlé harmonizaci. To jsou dva komentáře. A pokud jde o zprávy po jednotlivých zemích, chtěla bych také zdůraznit potřebu nepodceňování administrativní zátěže, kterou by to znamenalo. A nemyslím, si, nemyslím tady pouze na malé a středně veliké společnosti, které budou vyloučeny z tohoto postupu, ale třeba také předpokládat, že ta realita je taková, že řada z podniků, které fungují v Evropě, jsou tak uspořádány, že fungují na jednotlivých trzích a mohou být přítomné několika, v několika členských státech a mají několik ceřených společností, ale stejně fungují podle trhu a nikoli podle zemí. Tady je třeba, abychom v tom požadavku na reporting podle zemí postupovali tak, aby to bylo skutečně schudné a měli bychom to mít na paměti, když budeme stanovat eh, normy pro reporting po jednotlivých zemích, aby toto také vlastně bylo umožněno. Abychom to neřešili pouze kliknutím na klávesnici, ale aby tady byla také snaha pro tyto úpravy. A pokud jde o ty, kteří upozorňují na nešvary, tak tady potřebujeme speciální ochranu pro tyto osoby. Nelegální chování musí být eh, odhalováno a sdělováno úřadům a osoba, která na to upozorní, by měla mít právo se obrátit na veřejnost, pokud eh, její informace není zohledněna. A to existuje i mimo eh, Evropskou unii na základě například zákona Dodd-Frank ve Spojených státech. Jsem velmi ráda, že máme také otázku eh, řešení sporu ve zprávě a a OECD by měla eh, poskytnout systém globální eh, celosvětové arbitráže a na to se snad, eh, snad se komise bude zabývat také dvojím zdaněním a smlouvám o dvojím zdanění v Evropě. Děkuji Danuto Morten Messerschmidt. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pouze stručně říci o tom celku ten bač, tedy to je, to je celá trošku hloupé, protože nikom, žádnému lobbystovi to mm, mm, neza, nezabrání v setkání. A většina eh, hostů tak postupuje stejně. Já myslím, že bude, byl bych, myslím, že je lepší je pojmenovat a zahanbit tímto způsobem myslím, že bychom se zesměšnili tím postupem, který byl navržen. Já je třeba se skutečně zabývat hlubokou ústavní diskusí v neposlední řadě proto, protože v nařízení není žádný právní základ to využívat e, nějakým, k nějakým trestům. Pokud je o zprávu, některé e, reakce mi scházejí od obou zpravodajů. V neposlední řadě u té hlavní otázky, která zde schází, to je, co je agresivní daňové plánování. Nikdo nemá právo daň, plánovat eh, eh, v oblasti daňové tak, aby vám to nejlépe vyhovovalo. Vyhýbání se placení daní a, a plánování něčeho takového agresivním způsobem by mělo být znemožněno. Ale v čem je právě ta agresivita. My to poznáváme, když se s tím setkáme, ale jak to popsat? Tak prosím, snažte se být v této věci konkrétní. Za druhé, vzpomínám si, když celá tato věc začala eh, na základě LuxLeaks, co bylo hlavním tématem. A vzpomínám na debatu s, eh, se správem Tojradem a potenciální porušování pravidel státní podpory, protože jako členský stát není možné využívat daňový systém tak, aby vlastně byl výhodnější pro jednu firmu, která soupeří soutěží s jinou. To by bylo porušení pravidel eh, hospodářské soutěže, státní podpory. A eh, podstata naší diskusy eh, je málo tedy zohledněna v návrhu zprávy. Protože zpravodavé došli k závodu, že nedochází k porušování nebo k potenciálnímu porušování pravidel státní podpory, a neměli bychom se spíše pouštět do dalších eh, průzkumů v tomto směru. A nakonec eh, snažím se, a sna, schází mi odkaz na to, co děláme pro třetí země a sudiště v třetích zemích, tedy co eh, zabrání zemím, aby se vlastně obrátili do Lichtensteinska, Spojených států, kde budou prostě předpisy, které budou umožňovat eh, výhodnější eh, danění. Takže to jsou mé poznámky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, kolego. To jsou významné otázky. Pokud jde o GUE Fabio De Masi. Děkuji, Anne. Já myslím, že eh, je tady čas na jednu nepohodlnou pravdu. Sice nám se nepodařilo naplnit mandát, ne protože by se nechtělo pracovat poslancům, ale protože komise, rada a členské země nedali k dispozici potřebné dokumenty. Já nevím, jestli za to může pan Juncker nebo paní Vestager, eh, já proto nemám vysvětlení. Eh, pokud se týče podniků, tak těm už něco bylo řečeno. Prostě není možné, aby nám prostě eh, Eh, někdo odmítnul, eh, odmítnul tedy naše pozvání a dělal si místo toho něco jiného. Podle současných pravidel ovšem nemůžeme přinutit IKEA, aby se u nás eh, tedy objevila. Možná ta pravidla by chtěla Eh, ta pravidla bych chtěla změnit. Eh, samozřejmě, že pokud eh, tedy její lobbysté se někde u mě objeví, tak je samozřejmě vyhodím. Takže tady musím trošku nesouhlasit s kolegou Messerschmittem. Čili já bych řekl, že eh, vzhledem k tomu se nám nepodařilo mm, ten eh, mandát eh, naplnit, tak buď ho potřebujeme prodloužit a nebo založit vyšetřovací výbor, ale to je menšinový názor. Jinak myslím, že ta zpráva je velice dobrá, i když bychom si přáli eh, poněkud eh, větší odvahu. Eh, třeba pokud se týče těch poradenských firm, tak tam se neobjevují jména ani třeba PricewaterhouseCoopers. A dá se říct, že ta z eh, práva se týká eh, třeba CzTB, čili toho, čím se chce teď zabývat komise, jak to oznámila. Či otázka eh, je jak to tedy bude dál a je třeba také se eh, podívat eh, na to, jak eh, tu konzolidaci hospodářských výsledků předsunout, aby se neodehrávala teprve poté, co si firma takto přeshraničně rozstrkala zisky, aby je schovala. Finanční sektor nám potvrzuje, že informace, které potřebujeme, ten informační, to výměna informací, Eh, se klidně může odehrávat naprosto transparentně mimo obchodní tajemství. Eh, musíme konstatovat, že ministři financí tady prostě nekonají, eh, poněvadž z tohoto systému, na tom systému profitují také firmy ze jejich zemí. Čili já si myslím, že toto musíme změnit. Musíme mít ochranu whistleblowerů a tady souhlasím s Danutou Hübnerovou, a další nepřekročitelná hranice jsou ty maximální daně, které by se měly objevit, eh, čili skutečně o maximální, ty dohody o maximálních daních, eh, s tím se měl co dělat. Děkuji, Filip Lambec. Děkuji, pane předsedo. První věc. Domnívám se, že Eliza Ferrer a Michal Ter ukázali, že je možné připravit zprávu, která bude mít ambice a obsah. A ten eh, jejich přístup je skutečně nadstranický, protože zde jedna strana z levice, jedna z pravice a bude třeba rozšířit tento přístup na další politické skupiny. A naší snahou je skutečně k tomu přistoupit na základě zprávy Marianne Tyson o společném eh, zdaňovacím základu podniku v minulém volebním období, takže možné zachovat eh, obsažnost a ambice, které by byly neseny širokou většinou našeho parlamentu a snad se nám to povede, pokud je o samotný proces. Eh, pokud je o pohrdání podniků, ano, nemají povinnost eh, nám, nám otevírat vlastně svůj svět, ale my je zde sem nemusíme zvát a my tady nepotřebujeme. A zcela oprávněně jste napsal ten dopis, o kterém jste hovořil. Pokud je o přístup k dokumentům, není náhodou, že na původem jsme chtěli vyšetřovací komisi, protože vyšetřovací komise má mnohem eh, věč, závaznější nároky na členské státy a podniky a v duchu koncenzu jsme souhlasili, že se promění ve zvláštní výbor. A teď je na nás, abychom se nenechali ponižovat eh, pohrdáním. A nemám jiné, jiná slova, které prokazují některé členské státy, rada a za tímto pohrdáním se také trošku schovává Evropská komise. To je nedůstojný postoj a domnívám se, že bychom měli postoupit ku předu, neměli zdržovat naši zprávu, podmínky existují, abychom formulovali ambiciozní návrhy jak co se týče stanovení odpovědnosti a pochopení e, procesu, díky nímž podniky podvádějí daňovou zprávu. A musíme mít přístup k těmto dokumentům. Je to e, věc e, institucionální důstojnosti, ale také otázkou, která prostě souvisí s naší schopností plnit naše misi. A žádnou slabost tedy Měli bychom pokračovat v práci našeho výboru, dokud nebudeme mít přístup k těm dokumentům. Pokud je o obsah zprávy, já už jsem se vyjádřil, nebudu podrobně znovu zkoumat naše návrhy. Myslím, že je možné upřesnit eh, ty požadavky, abychom přešli z režimu daňové soutěže k režimu větší spolupráce a také je třeba chránit osoby upozorňující. A jsme tady proto, že někteří odvážní lidé se postavili člen ke své odpovědnosti a dnes čelí následkům tohoto činu. Ti jsou nyní před soudy a řada firem pokračuje eh, ve svém poklidném životě. Měli bychom posílit zprávu i v tomto směru. Mám další poznámky, ale myslím, že tohle to bylo nejdůležitější. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, milý kolego. Budeme mít možnost eh, tyto věci rozpracovat společně. Za EFDD Marko Zany. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o postup, rychle zopakuji to, co již eh, zaznělo kolegy. Zaznělo od kolegu. Jako výbor jako jediná volená instituce občany, musíme reagovat. A je na nás, abychom vysvětlili za branami parlamentu, na jaké potíže jsme narazili při výkonu našeho mandátu. Tyto potíže nesouvisí pouze s vnějšími faktory, jako jsou nadnárodní společnosti. Nemůžeme je samozřejmě nutit, aby před nás předstoupili ale jde o potíže, které pramení z dalších evropských institucí, případně z členských států, které v řadě případů nám neumožnili eh, naplnit náš mandát přiměřeným a konkrétním způsobem. A myslím, že to je způsobeno eh, zájmem všech politických sil o tuto práci a také je to je na občanech, kteří věří v naši práci. Pokud je o nadnárodní společnosti, asi nemáme právní základ pro to, abychom zahájili eh, právní kroky. Ale kromě právních kroků musíme udělat gesto, které bude mít silný politický význam. Je třeba jim říci, my jsme seriózní institucí, náš výbor odvádí seriózní práci a vy si nemůžete dovolit Eh, nás ponižovat a takto nás prostě odmítat. A není možné se nám vysmívat a to je věc, ke které se připojí většina našich kolegů. Pokud jde o prodloužení našeho mandátu, Samozřejmě musíme respektovat příslušné termíny a předložíme a schválíme tuto zprávu v souladu s termíny, ale práce našeho výboru může pokračovat. Můžeme organizovat následné kroky a můžeme uvažovat, že tuto zprávu ještě doplníme, protože je to velmi důležité téma. Pokud je o obsah, o tom jsme již hovořili, já jenom eh, velmi rychle přehlédnu to, co jsou základní aspekty pro naši skupinu. Eh, z důvodu těchto jednotlivých postojů a překážek eh, členských států a někdy ze strany samotné komise a ze skupiny pro kodex chování, možná bychom v naší zprávě mohli jasně odkázat na politickou odpovědnost. Proč k tomu došlo? Proč jsme narazili na takové potíže při výkonu našeho mandátu? Já myslím, že to je nezbytné. A dnes s předsedou Junkrem a s komisařem Moskovisem eh, budeme mít možnost o tom hovořit. A u toho dalšího samozřejmě předložíme naše pozměňovací návrhy a snad dospějeme ke kvalitnímu kompromisu s dalšími skupiny. Jak dobré práci, děkuji. Děkuji, milý kolego. Chtěl bych říci, že v této fázi, pokud jde o ministerstva financí. Víte, že jsme napsali jednak eh, lucemburskému předsednictví, tedy litevskému předsednictví tehdy a nyní jsme v kontaktu s lucemburským předsednictvím a všem ministrům financí 28 členských států, abychom jim položili několik otázek, pokud jde o obsah jejich legislativy týkající se zdanění zisku podniků a administrativní praxe v současné době nám zatím neodpovědělo. Rakousko, Bulharsko, Kypr, Dánsko a Slovinsko. Itálie nám odpověděla dnes ráno. Po setkání koordinátorů před dvěma dny v souladu s tím, co požadovali koordinátoři, jsem zasáhl při ministrech těchto zemí. Itálie odpověděla a doplním, že 22. září podle toho, co jsme naplánovali před eh, dovolenými, a museli jsme to jednání odložit z důvodu řecké krize. Ale 22. září provedeme slyšení předsedu Grameňu, tedy lucemburského ministra, který dnes předsedá radě a který poskytne ústní odpovědi, abychom doplnili ty písemné otázky a odpovědi. A německý, francouzský, italský a španělský ministr. A věřím, že do té doby dostaneme odpovědi z těch zemí, které nám zatím neodpověděly. Jinak to půjde cestou blamingu a shamingu. A využívám tohoto veřejného jednání, které je také streamováno na internetu, abych to zde řekl. Mortene, vy to chcete eh, komentovat a zřejmě humorně. Jenom drobná otázka na většinu výboru, který bude eh, rozhodovat o, o těch průkazkách. Je tu zásada rovnosti, takže abychom tomu rozuměli budou stejné dopady, o kterých jsme rozhodli, jako většina se bude týkat eh, společností, které nepřišly na našeho výboru. Bude se to týkat také vlád, které nezareagovaly, tedy stejná omezení budou také požadována, eh, aby vrátili tedy své průkazky opravňující ke vstupu do parlamentu? Týká se to stejného tématu? Já bych chtěl odpovědět panu Messerschmittovi. To je typické vystoupení. Je to typické eh, pro některé politické eh, skupiny, které dávají na stejnou str- eh, naroveň podniky a demokrat, jako kdyby stát, to by bylo to samé jako firma. Pane Mestrošmite, podívejte se, já jsem demokrat a já jsem pracoval 22 let v podniku, vy asi ne, ale e, podniky jsou subjekty demokracie a musí být podrobeny zákonům demokracie, takže existuje určitá hierarchie a já je nebudu stavět takto na roveň. Přesně tak. Ale pan Messerschmidt má v něčem pravdu. Má jsme, my jsme na koordinátorech, a to připomínám, já jsem o tom hovořil na začátku, rozhodli, že zmocníme tedy ústavně právní výbor, co se týče vztahu s dalšími institucemi a pokud je o způsob, jak parlament musí docílit u dalších institucí, aby mu předali dokumenty, které potřebuje pro svou práci. A podle komunitárního práva eh, má dojít k dokonalé transparentnosti mezi institucemi. Navrhuji, abychom ukončili tuto velmi zajímavou rozpravu o filozofickém srovnávání eh, podniků a světa politiky a státu a dáme slovo poslednímu stínovému a potom budeme moci eh, některé věci rozšířit. Posledním je pan Anemans za ENF, je tu. Není tu? Není přítomen. Takže Fabio žádal o slovo. Vy jste něco chtěl říci k této mějí názoru? Já, ich wollte Herr Messerschmidt nur... Ano, já jsem chtěl panu Messerschmittovi pouze eh, doporučil, pokud chce předložit tento návrh, eh, aby tedy členské země, například Velká Británie, měly zákaz vstupu kvůli nedostatečnému odpověď. Já myslím, že je to zajímavý návrh. Myslím, že bychom měli pár minut strávit tím, že zvážíme, zda ho podpořit nebo ne. A se zvědavě, jestli to skutečně navrhne. Oui. Ano, prosím, pane kolego pytanie pan... Chtěl bych se zeptat pana Tojera, pokud dovolí pan předseda. Mohu? Dobře. V tom, co jste řekl, pane Tojere, se objevila formulace, že eh, eh, státy, které provádějí národní politickou, eh, národní daňovou politiku, Eh, se snaží přitáhnout eh, podniky. Já myslím, že to bychom kritizovat neměli, poněvadž toto je kompetence národních států a tuto kompetenci prostě uznáváme. A je třeba rozlišovat mezi lucemburskou praxi, eh, která spočívá v tom, že ty podniky se přitahují fiktivně, že tam mají prostě nějakou centrálu, kancelář, ale nic tam neprodukují. A naopak situaci, ve které jsou některé jiné země, kde tedy eh, země se snaží vytvořit eh, výhodné podmínky pro to, aby podniky v jejich zemi produkovaly a platily daně v rámci principu, že daně se platí tam, kde se vytváří zisk. Já myslím, že v té zprávě by se taky měly rozlišit tyto dvě situace. Merci bien. Děkuji vám. Zbývá nám trošku méně než 10 minut. Já tedy žádám zpravodaje, aby stručně uzavřeli eh, tuto rozpravu, ale také ještě Mikael, ten na toho se tady obracelo jedno vystoupení, a pak Eliza. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se rád eh, omezil na tu jednu otázku, která byla přímo mně položena. Skutečně jedním z výsledků výboru je, že experti upozorňují, že ty mezery eh, vznikají kombinací složitostí národních legislativ. A tady tedy není otázka, jestli ta, ta národní legislativa je dobrá nebo špatná. Ale jestliže nechceme, aby někteří vynalézavci, eh, kteří se eh, spoléhají na poradenské firmy a redukují své daňové, svou daň zátěž k, nul, k nule, zatímco jiní, kteří nefungují nadnárodně, řádně platí daně, tak to je problém. To není žádná férová daňová soutěž a tady skutečně je třeba jednat, a to zejména proto, že v rámci Evropské unie Eh, máme trošku jinou situaci. Máme společný trh, což není případ OECD. OECD eh, to je pouze svoboda pohybu kapitálu. A tím de facto členské země eh, nemohou zdaňovat podniky přímo u zdroje, tam, kde tedy vznikají hodnoty. A proto tedy si myslím, že je nejenom smysluplné, ale také nutné, abychom zde měli jakousi minimální evropskou harmonizaci. Merci. Děkuji, prosím Elizu. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že tato rozprava byla zajímavá a užitečná. Závěr, který z toho vyvizuji, eh, zní takto. Myslím, že tady je dostatečný eh, počet konvergentních bodů mezi velkou většinou politických eh, frakcí. A proto bych chtěla říci toto. Respektujeme rozdíly mezi frakcemi, ale přesto je třeba, abychom společně našli základní eh, linie, to je také eh, v výboru, to je také ve zprávě DISEN, kde je také možnost konsensu. Parlament je dostatečně silný a eh, musí urychlit tuto agendu EU, protože Evropská eh, unie je projekt, který stále ještě probíhá, není ještě stále dokončen. My jsme nyní ve fázi, kdy je potřeba vyslat nový impuls pro rozvíjení projektu Evropské unie. Eh, otázka pohybu kapitálu a globalizace eh, není slučitelná s tím, že eh, bude veškerá daňová zátěž pouze na občanech a na malých a středních podnicích. Potřebujeme určitou spravedlnost. Bez určité spravedlnosti nemůže fungovat demokracie. Parlament tedy musí sehrát svou úlohu. Musíme být schopni ostatním institucím vyslat tento impuls, aby se pokračovalo vpřed. To, co zvládli oba spolu zpravodajové i přes politické rozdíly, to by mělo vést ke zprávě, která bude předmětem širokého konsenzu a to tak, aby Evropská unie v této věci mohla pokročit vpřed, což je dnes zbytné. Děkuji vám. Nikdo další nežádá o slovo v této fázi, tak výborně. Já tedy navrhuji, abychom nyní přerušili naše zasedání a prosím, vraťte se po hlasování co nejrychleji do sálu, abychom mohli e, přikročit e, k tomu slyšení, tak jak to máme naplánováno. Zasedání je přerušeno.